prezentace bude zítra. Dalším pořadem eh, na, jedna, na pořadu jednání je zpráva pana Ješka nařízení o prospektu při veřejné nabídce a přijetí k obchodování. Pane Ješku, čtyři minuty. Pane eh, předsedo, místo předsedo, kolegové, Eh, rok a půl eh, po akčním plánu pro kapitálové trhy. Nyní máme konkrétní příklad toho, jak můžeme eh, takový, takovou kapitálovou unii budovat. Směrnice o prospektu má zlevnit zveřejň, zveřejňování těchto informací a umožnit malým firmám snadnější přístup ke kapitálovým trhům. My jsme v Evropském parlamentu vzali tento záměr vážně a předložili jsme celou řadu inovací, aby nařízení o prospektu více vyhovovalo současnému prostředí. To znamenalo i zvýšení eh, Prahu, za něhož by měli eh, lidé přístup k osvobození od povinnosti předkládat prospektus eh, nebo odlehčený eh, režim, který usnadní přeshraniční ehm, IPOs některých menších firm. Nakonec jsme dospěli k dohodě na textu, který bude ve prospěch eh, všech, eh, kdo eh, chtějí ehm, získat prostředky na trhu. Zvýšili jsme tedy ten rozmezí té výjimky až k milionu eur. Ehm, to jim umožní získat kapitál bez nadměrných eh, bez administrativní zátěže. Je to eh, tudíž eh, nový, nová odvážná koncepce, zejména pokud se jedná o iniciativy přeshraniční. Získá se tak přístup ke kapitálu pro i malé emitenty a a podpořili jsme tudíž eh, stručnější prospekt a schrnutí. Eh, podle tohoto nového eh, režimu snížíme náklady pro emitentů a zvýšíme relevantnost informací pro investory. A to povede k větší ochraně investorů. Kromě toho i druhotné emise nebo sekundární emise budou jednodušší a zminimalizovali jsme další eh, výjimky, což zvýší harmonizaci a ehm, konkurenci na vnitřním trhu. A o tom eh, by měla eh, Unie kapitálová být. Chceme omezit administrativní zátěž pro firmy, zvýšit ochranu investorů a posílit růst kapitálových trhů v celé Evropě. Měli bychom odblokovat finance pro malé a střední podniky eh, a to prospěje celé evropské ekonomice, pomůže jí růst, což je něco, co zoufale potřebujeme v této nejisté době na celém světě. Závěrem mi dovolte poděkovat stínovým zpravodajům, komisi a slovenskému, slovenskému předsednictví za eh, dobrou a usilovnou práci a eh, za na, na dokončení eh, tohoto práce na, této, na tomto režimu prospektu. Děkuji, pane zpravodaj. A nyní za Evropskou komisi dostává slovo pan Dobrovskis. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Podpora této politické dohody bude velmi důležitá právě pro přeshraniční investice, proto aby také podniky měly lepší přístup na kapitálové trhy a také, aby investoři získávali lepší informace. Eh, právě reforma těchto pravidel pro prospekt eh, je velmi důležitá po 12 letech a harmonizovaných pravidel pro prospekt už bylo opravdu na čase, abychom se na toto téma ještě jednou podívali. Eh, samozřejmě, že došlo k reformě v roce 2016. My jsme také naslouchali investorům, emitentům a dalším a rozhodli jsme se tu reformu ještě daleko více se prohloubit. Ta nová pravidla, na kterých se doufám všichni shodneme, zavedou zcela nový koncept prospektu pro růst EU. To znamená, že díky tomu také budou evropské státy moci spolehat na další nástroj a také hovoř, budeme hovořit také o té druhé či sekundární emise. Tak a co je tady nejdůležitější? Prospekt pro růst EU je zcela zásadní ingrediencí pro růst našich trhů. E, nejenom malé a střední e, podniky, ale i ostatní subjekty budou moci používat tento kapitál. A samozřejmě také velmi mnoho v tuto chvíli ještě menších trhů mohou se stát opravdovými trhy růstu v budoucnosti. No, máme tady také nové limity, které v tuto chvíli jsou skoro dvojnásobné. To znamená, hovoříme o 8 milionech euro eh, oproti těm 5 milionům v minulosti. To znamená, že budeme vycházet z daleko realističtějších pravidel a díky tomu se nám také bude dařit více také podporovat místní eh, burzy. To znamená, tady hovoříme o lepších, silnějších trzích eh, nejenom pro malé a střední trhy, ale i pro sekundární eh, emisem. To vše také zajistí lepší rozeznávání a uznávání eh, podniků na trzích. To znamená, že tady budeme hovořit o těch takzvaných sekundárních emisích. A co se týče eh, toho, těch našich odhadů, tak tady v tuto chvíli hovoříme o více jak 130 milionech uspořených euro eh, ročně. To znamená, že v tady eh, tady se nám podaří také lépe zajistit eh, vysledovatelnost eh, všech eh, těchto nárys, nástrojů. To znamená, že tady emitenti opět budou schopni něco uspořit. Pane předsedo, mm, milí kolegové, já jsem opravdu velmi rád, že vám v tuto chvíli mohu poděkovat za skvěle odvedenou práci. Děkuji, děkuji pane komisaři. Děkuji, pane místo předsedo. A teď za EPP pan Tom Vandenkendalare. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji, pane komisaři, kolegové. S odchodem Eh, Spojeného království v podstatě přicházíme o největší kapitálové eh, trhy. A jak na to budeme reagovat? Eh, chceme to využít jako novou příležitost, anebo tady budeme hovořit o nějaké dvojrychlostní Evropě? Kapitálové trhy tady v tuto chvíli potřebujeme udělat všechno pro to, aby se ten, to investiční klima zlepšilo. Samozřejmě eh, tento dokument je také velmi důležitou součástí celého toho celé této skládáčky. Protože samozřejmě velmi mnoho eh, podniků v podstatě stále je závislých na úvěrech z bank. Eh, těch investic je stále příliš málo, ale vlastně díky těmto novým nástrojům z kapitálových trhů by se ta situace mohla zlepšit. A tady ty prospekty jsou, eh, ty současné prospekty mohou být opravdu velkou překážkou, protože vlastně investoři velmi často nejsou schopni nalézt tu správnou cestu. A ten, tato nová legislativa to všechno zjednoduší a zlevní. To znamená, nabídky pod 1 milion budou zcela vyloučeny, to znamená pro malé eh, a střední podniky všechny nabídky vlastně pod 20 eh, milionů budou spadat pod prospekt pro růst EU a díky tomu vlastně zajistíme lepší a silnější růst. Dámy a pánové, já si myslím, že toto je opravdu skvělá příležitost, jak to všechno zjednodušit a eh, zle, zlevnit a nejen pro malé a střední podniky, ale samozřejmě, že to je pouze první krok na cestě k efektivnějšímu systému. Potřebujeme eh, také efektivnější postupy právě pro případ případy insolvence a to je například téma, kterému já se hodně věnuji v našem mm, eh, ve své oblasti a v, tedy v našem výboru, ale já si myslím, že opravdu odstraníme tu první překážku, která nám stojí v cestě a poté budeme pokračovat dál. Děkuji a za SAD paní Nina Jill, prosím dvě minuty. Děkuji, pane předsedo pane místo předsedo. Blahopřeji panu Ješkovi eh, protože pro mě a moji skupinu, eh, teda z mého hlediska, to splňuje hodně priorit, snižuje to legální, eh, právní náklady a administrativní eh, zátěž, odblokovává to v podstatě likviditu institučních investorů, harmonizuje to pravidla na ochranu investorů a brání to snižování standardů na nejnižší společný jmenovatel. Důležitý je ten návrh toho prospektu pro malé a střední eh, podniky, takže budou moci používat jednotný dokument na získávání kapitálu, což představuje obrovský krok vpřed oproti stávajícímu systému. Na základě tohoto jednoduchého dokumenty budou malé a střední podniky eh, moci se řídit eh, jednoduchým zjednodušeným procesem. Kromě toho tato legislativa umožní také crowdfunding a některé nové inovativní fondy financování. Prospekty jsou jakousi branou na kapitálové trhy a je také eh, stěžení, aby emitenti v třetích zemí eh, měli i nadále přístup ke kapitálovým trhům, aby eh, byla kapitálová unie Eh, úspěšná, měly by mít možnost investovat i na evropské státy. A v souvislosti s odchodem Spojeného království samozřejmě by to mohlo poškodit eh, dostupnost kapitálu, protože Spojené království představuje 60% eh, kapitálového trhu, takže to je poměrně významný potenciální dopad z CMU, by se mohl stát CMU light z hlediska ekonomických dopadů a dopadů Eh, pro eh, tvorbu pracovních míst. A proto eh, s účast třetích zemí při splnění ekvivalenčních požadavků by měla, mohla být klíčová. Děkuji. Thank you, Jill. And now on behalf uh, NGL Group. Uh... Nyní za GUE NGL pan Viegas. Proposta de diretiva sobre prospecto representa um passo na construção da chamada União dos Mercados. Pokud jde o toto nařízení, směřuje k vytváření a budování eh, eh, unie kapitálových eh, trhů a jeho cílem je umožnit mezinárodní obchodování s veřejným trhem na těchto finančních trzích. Některé ty aspekty však mm, jaksi nesedí do toho našeho systému a obávám se, že malé a střední podniky těžko budou moci mít příslušný přínos e, není zde, nejsou zde dostatečné postihy za řádnou implementaci nebo nedostatečnou implementaci a Eh, mm, tento přístup má mnoho problémů. Potřebujeme banky, které budou tuto věc zajišťovat a potřebujeme také eh, dostatečné platy v celém sektoru. Pan Urtason za zelené Děkuji, děkuji mnohokrát. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji Ješkovi za spolupráci. Zelení nebudou hlasovat pro tuto reformu. Zdržíme se hlasování, protože si myslíme, že tady v tuto chvíli se stanovuje režim pro eh, emisi zjednodušených eh, prospektů, které jsou opravdu při, někdy příliš velké, ale já si myslím, že tady dochází opravdu k redukci ochrany i některých investorů. Nicméně v každém případě bych rád poděkoval panu zpravodaji a eh, chci také říci, že eh, v článku 7 a 16 se zavádí závazek pro všechny emitenty, to znamená, jaké všechny, eh, jaká všechna pravidla platí pro ten takzvaný bail-in. Eh, to je také důvod, proč nebudeme hlasovat proti, protože si myslíme, že to je opravdu velmi správné, že tady v tuto chvíli je stanoven, ta, stanovena tato povinnost. To znamená, že nebudeme hlasovat proti, ale zdržíme se hlasování. Děkuji. Eh, Děkuji a nyní prosím pana poslance Hajese. Děkuji, pane předsedo. Eh, dohoda k tomuto nařízení je mm, skutečným krokem k vytvoření Unie a chtěl bych poděko- poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajem a zpravodajům a také mm, eh, pogratulovat k té diskusi, kterou museli eh, vést s komisí a radou. Pokud se má stát jednodušší pro malé střední podniky, aby získali peníze či aby obchodovali veřejně, to může zajistit, aby Evropa prosperovala udržitelným problémem. My se příliš v Evropě spoleháme na bankovní zdroje. 75 je z, od bank, ba, bank, zatímco 25 je z kapitálových trhů. V Spojených státech je to obráceně. A nyní by se tedy tyto kapitálové trhy mohly lépe rozvíjet. Například ten nový eh, režim prospektu pro růst umožní malým středním podnikům růst po celém a po celé EU v rámci společného řešení. Jsou, je tady dědictví té minulé směrnice o prospektu, třeba že fungovala dobře, neumožňovala fungování společného trhu, vytvářela určitou právní nejistotu, navíc kladla velké požadavky a vedla k neefektivnosti. Stávající režim umožní, ten režim umožňoval transponovat tu směrnici jejich vlastním způsobem, takže vzniklo 28 nových režimů. A nyní tedy máme nařízení, čímž vzniká skutečná harmonizace, která byla potřebná. Chci také přivítat různé režimy, které vznikly pro časté emitenty a pro sekundární eh, eh, emise. To eh, bude ku prospěchu celého toho eh, odvětví tím, lehčí, že budou mít lehčí řešení díky odstraněné byrokracii. Děkuji, pane poslanče Hejsi, a nyní dávám slovo paní, paní Beres. Děkuji vám, pane předsedo si myslím, že významný, eh, tedy parlament významně prospěl, eh, k, přispěl ke zlepšení návrhu komise, zejména pokud jde o ochranu uh, profesionálních investorů. Já bych preferoval, abychom zašli ještě dál. Pokud jde o to o schrnutí například, tak uh, to rezume, tak a, aby tam byl i tedy přístup neprofesionálních investorů, abychom to přizpůsobili tomu formátu to znamená, eh, to je ten, ty, ty, ty, aby to bylo tak, jako to je v legislativě PRIPS, kde se nám eh, po, podařilo tuto záležitost ošetřit trochu lépe, ale i tak se velice těším eh, z tohoto návrhu, zejména pokud jde o prospekt pro růst. To pomůže malým a středním podnikům, které nesmírně trpí omezenými eh, úvěrovými eh, podmínkami, restriktivními podmínkami bank. Takže děkuji eh, za tedy těším se této spolupráce, měla by být lepší spolupráce, spolupráce země původu a země, v níž se distribuje ten prospekt. Děkuji. Děkuji, paní Beres. A nyní pan Stolojan. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. já podpořím eh, tento, tento návrh nařízení, stejně jako jakékoliv jiné opatření, které by mohlo přispět eh, k eh, přispění finančního trhu k financování firem, ať už je to akciemi nebo jinak prospekty musí odpovídat několika základním potřebám. To znamená, musí dát investorům potřebné informace. Za druhé, nesmí být přítěží pro eh, emitenty. A za třetí, musí mít platnost v celé EU ten projekt nařízení vyhovuje těmto potřebám prostřednictvím série kompromisních návrhů, kdy lépe zpřesňuje to informaci, ale je spojená také s sérií zjednodušení, pokud eh, jde o eh, podmínky platných směrnic a zejména malé a střední podniky, tak eh, pro firmy které emitují eh, sekundární eh, cené papíry na trh. A pokud jde o eh, angažma dozor, dozorčích orgánů, tak ty mají zajistit online veškeré vydané prospekty, aniž by se platila jakákoliv taxa Eh, jakýkoliv poplatek za přístup eh, k těmto prospektům. Děkuji. Eh, Mulțumesc, domn deputat. Děkuji, pane Stolujané. A pan Tank, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem teď posledním řečníkem na tomto seznamu, nicméně i přesto bych rád k tomu něco řekl. Chci říci, že některá nová regulace je v podstatě takovým eh, novým ehm, hřebíkem eh, do rakve EU a také pro malé a střední podniky. To znamená, ono jim to ten eh, ehm, E, život opravdu jen stíží, ale v tuto chvíli hovoříme o opaku. To znamená, že já opravdu tady tento nový návrh vítám. Prospekt je opravdu nový, novou možností přístupu na kapitálové trhy. Myslím si, že zavádí nový režim Eh, to znamená, že to je opravdu opravdový krok vpředu ke kapitálové unii. Eh, samozřejmě musíme tady hovořit ještě o sekuritizaci a dalších věcech, které je třeba vyjednat, eh, protože samozřejmě i od nás vždy vychází nový impuls k novým, k novým změnám ale chci říci, že já bych byl rád, kdybychom tady v tuto chvíli eh, byli ještě odvážnější, aby ty kroky byly odvážnější a aby ta kapitálová unie byla opravdu opravdovou. Děkuji. Děkuji, pane tangu, jenom vám chci říci, že jste opravdu posledním řečníkem nebyl, protože tady v tuto chvíli máme samozřejmě ještě catch a a pan Marias bude hovořit jako následující. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a já jsem opravdu rád, že jsem tím <laughs> posledním řečníkem a stejně jako ostatní eh, kolegové ve chvíli, kdy hovoříme o unii kapitálových trhů a všechno, co otevře nové zdroje pro financování, hlavně pro malé a střední podniky, to znamená transparentnost a lepší informovanost eh, pro klienty, to je samozřejmě všechno součástí tohoto návrhu. Toto je opravdu velmi eh, důležité ta oblast i pro vlastně všechny ty nástroje, které spadají pod tu hranici 5 milionů euro. Co se týče toho úvodního ustanovení číslo 9, tak tady se hovoří v podstatě o těch emisích vládních eh, úřadů a orgánů a mezinárodních eh, institucí, které jsou přítomné v eh, různých státech. To znamená, že tady se hovoří o tom, že vlastně v podstatě nemusí být respektována regulace EU a já se ptám, proč, proč dostávají takovouto výjimku, takovouto bílou kartu? Neměla by i tady v těchto případech eh, existovat absolutní transparentnost, to znamená u emisích od těchto subjektů? Děkuji, děkuji mnohokrát. A v tuto chvíli za Evropskou komisi pan Dombrovský. Prosím.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 Vážení poslanci, vážený pane předsedo, rád bych využil příležitosti poděkovat eh, parlamentu, poděkovat zejména panu zpravodaji, panu Ješkovi a jeho předchůdcům a dalším kolegům, kteří se věnovali tomuto eh, tématu eh, vynikající vedení trialogu a vynikající výsledku. výsledky my se nyní těšíme na práci s organizací ESMA, abychom vytvořili vytvořili ty eh, eh, mm, prospekty, to znamená, budou to provádějící, prováděcí kroky, tak abychom mohli od poloviny roku 2019 zcela implementovat. A pokud jde o otázku pana eh, Mariase Centrální banky a všechny ostatní, všechny ostatní podobné orgány jsou vždy vyloučeny v těchto případech. Děkuji, děkuji pane komisaři a nyní dávám slovo panu zpravodaji eh, Petru Ješkovi. Dvě minuty, prosím. Pane uh, předsedo, zatím mi nebylo řečeno, že mm, kapitálové trhy se budují hlavně v noci, takže to omezím na krátkou poznámku. Jsem rád, že tento první krok eh, směrem k posílení eh, kapitálové unie, unie kapitálových trhů, že se získá, setkává s takovou podporou a vnímám to jako společný výsledek nejenom z hlediska věcného, ale i z toho hlediska, e, že v dnešních těžkých dobách někteří možná váhají, nejsou si jistí, ale tento příklad ukazuje, že frakce v e, Evropském e, parlamentu a evropské instituce jsou schopny spolupracovat a jsou schopny přinášet výsledky. Děkuji vám všem a přeji dobrou noc. Děkuji mm, panu Ješkovi. Uzavírám dnešní rozpravu. Hlasovat se bude zítra. A jednání pokračuje tež zítra od 9 do 2 a potom od 15 do 11 večer. Eh, agenda, program tedy